její poslanecké místo k dispozici. Výbor Envy požádal o změnu textu, eh, který byl přijat Evropským parlamentem. Podle pravidla 231 eh, je tato změna považována za schválenou, pokud během 24 hodin po jejím oznámení eh, nějaká politická skupina nebo 14 poslanců nevznese proti tomu námitku podle článku 78 eh, byl